Ehm, budete mít pochopení, nebo pochopíte, eh, že maďarské předsednictví skutečně toto téma považuje za nesmírně důležité, za prioritní. Budeme pokračovat ve spolupráci s vámi. Děkuji. Je jisté, že maďarské předsednictví bude pokračovat v té dobré tradici belgického předsednictví. Tímto uzavírám rozpravu a přeji vám příjemný večer. Zítra eh, začne schůze v 9 hodin ráno a ve čtvrtek budeme zahajovat v 15.00. Pořadné pro zítřejší zasedání znáte, či jej naleznete na webových stránkách webového parla- eh, Evropského parlamentu. Naschledanou zítra.